Dobrý eh, den. Budeme eh, pokračovat, začneme tedy s dnešním jednáním a nejdříve, co se týče eh, tlumočení, máme všechny jazyky k dispozici, kromě malčtiny, chorvačtiny, nizozemštiny, lotyštiny a rumunštiny. A bod číslo dva je informace o cesty delegace Empl do Como Turína 29. až 31. října 2018. Zprávu o této cestě máte mezi vašimi dokumenty. A bod číslo tři je zpráva o probíhajících interinstitucionálních vyjednávání. A pan eh, Kosa Eh, nám tedy eh, velmi stručně představí tuto zprávu Evropský akt eh, přístupnosti. Děkuji. Jedná se o velmi specifickou situaci, ve které se nacházíme a proto bych se chtěl omluvit našim kolegům, protože tato zpráva měla být přednesena minulý týden, ale moje letadlo se opozdilo, tak tu zprávu přednesu dne. Eh, chtěl bych tedy nyní představit eh, výsledky diskuzí o směrnici o přístupnosti. Jak víte, v roce 2015 komise představila svůj návrh a tři roky eh, poté byly, byla dokončena interinstitucionální jednání s radou. Poslední informace, které mám, poslední týden, tedy pardon, 19. Eh, prosince eh, Koreper o tom bude jednat a pravděpodobně tento návrh eh, schválí. A Potom se na tom, o tom bude, bude se o tom hlasovat na výboru IMKO 22. ledna a potom to půjde na plenární zasedání. Musím ale říci, že ještě nemáme poslední text, ještě se to vypilovává. A směrnice umožní, aby poskytovatelé služeb i výrobci mohli vyvážet výrobky a služby a tím pádem spotřebitelé eh, s postižením budou mít eh, větší přístup k těmto službám. Je velice důležité definovat tyto služby, týká se to třeba i eh, výrobku eh, platí, těch platebních terminálů v oblasti dopravy, potom třeba systémy rezervací, cestovní ruchu. A nebo třeba i volání na linku 112 a e, ta, e, je důležité, aby přístupnost e, byla povinná. A to je vlastně ten hlavní průlom v té mé zprávě. Potom, co se týče kontextu, pokud jde o budovy a přístupnost budov, tak tam probíhala velmi náročná vyjednávání. Komise eh, musí nyní zhodnotit, jaká je situace v každém členském státě a předložit zprávu o dobrovolném přístupu. Myslím si, že po třech letech práce eh, jsme dosáhli velmi vyváženého textu, ať už eh, co se týče sociální i ekonomické oblasti, jedná se o velký krok ku předu. Přáli bychom si v některých oblastech dosáhnout více, ale chceme už jednání ukončit tak aby už eh, došlo k eh, provedení vyjednaného a abychom eh, to dále neprodlužovalo, i když bychom si bývali přáli dosáhnout více. Děkuji vám, pane Koso. jsme si všichni vědomi, že probíhá mnoho dalších interinstitucionálních vyjednávání, protože jsme na konci našeho volebního období. A samozřejmě se k tomu ještě vrátíme, ale ne dnes. Ohledně té naší e, situace, tak je důležité, abychom e, dokončili, e, co nejvíce bude možné. Pane Koso, chcete ještě něco říci? Ne. Dobře, tak tímto budeme pokračovat se schválením zápisu ze schůze. A potom eh, bych chtěla přivítat eh, paní eh, Tajsnovou. Jsme rádi, že jste přišla mezi nás. Máme velmi dobré vztahy. Děkujeme, že jste přišla do výboru vždy, když jsme si to přáli. A vždy jste byla Eh, ochotna eh, s námi spolupracovat. Eh, nyní budeme hovořit tedy o roční analýze růstu 2018 a budu se těšit tedy na vaše připomínky. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám také za vaše laskavá slova. Dobrý den, Vážení poslanci a poslankyně, chtěla bych s vámi prodiskutovat podzimní balíček, kterým zahajujeme nové kolo evropského semestru. A chtěla bych se především soustředit na roční analýzu růstu a na návrh společné zprávy o zaměstnanosti. Nyní zažíváme ekonomický růst Máme dobrý růst a už šest let po sobě eh, zaznamenáváme tedy eh, růst. Eh, konečně došlo ke konvergenci, ale existují členské státy, kde je nižší HDP na hlavu. Rovněž jsme zaznamenali to, že eh, se zlepšila zaměstnanost, více než 239 eh, eh, milionů má práci a jsme na těch 73%, takže už se blížíme cíle pro rok 2020, což je 75% zaměstnanost. Pokud jde o pozitivní dopady na sociální aspekty, rovněž eh, velký počet eh, osob, eh, které čelili riziku chudoby či vyloučení tak jsme skonstatovali, že 5 milionů osob se dostalo mimo riziko Eh, chudoby a vyloučení. Můžeme tedy říci, že konečně jsme dosáhli určitého pokroku, já nepřeháním, ale myslím si, že jsme dosáhli určitého pokroku a přiblížili se k cílům pro rok 2020, pokud jde o chudobu a sociální vyloučení. Dosáhli jsme tedy pokroku a to je dobré. Eh, protože také víme, že prognóza je, že se bude v tomto trendu dále pokračovat. Eh, pokud jde o eh, social scoreboard, to je ten sociální přehled, to se týká sociálního pilíře pilíře sociálních práv a my jsme to zahrnuli do naší práce pro evropský eh, semestr a je to po druhé součástí eh, návrhu společné zprávy o zaměstnanosti, už je to dokončené. Loni jsme měli pouze 12 14 indikátorů a nich už máme 14. Eh, na základě té sociální přeledové tabulky jsme zaznamenali zlepšení ve všech 13 ze 14 ukazatelů. Jedná se o dopad na sociální oblast, snížení chudoby a toto došlo ke sní, e, snížení e, ve světle ekonomického zlepšení. Ovšem tato zpráva také jasně ukazuje na to, že v některých e, zemích ještě zůstávají výzvy, kterým je potřeba nadále čelit protože eh, eh, růst eh, není prospěšný pro všechny členské státy ve stejné míře. Některé země stále ještě mají vysokou míru nezaměstnanosti a vysokou míru chudoby. Rovněž v některých členských státech příjmy domácnosti jsou pod úrovní z roku 2008. Jsou rozdíly v sociální oblasti a v sociálních ukazatelích, především v těch eh, členských státech, eh, kde mm, lidé, kteří eh, jsou, mají, existuje vysoká míra nezaměstnanosti u těch nízkokvalifikovaných a potom existují také rozdíly mezi zaměstnaností mužů a žen. Tedy sociální vyloučení je opravdu velkým problémem, především to má dopad na děti a pro osoby s postižením. Eh, dlouhodobé výzvy souvisí s technologickými výzvami, především pokud je o digitalizaci, potom eh, boj proti změnám klimatu, globalizace, stárnutí populace a proto je eh, potřeba dále eh, podporovat úsilí, co se týče sociální konvergence. Roční analýza růstu také eh, poukazuje na problémy souvisejícími s udržitelností veřejných financí, především země, kde existuje vysoká míra zadlužení a vysoká míra státního dluhu a je potřeba snížit rizika, především co se týče geopolitických rizik a především pokud jde o dopady kvůli Brexitu. Eh, eh, v tento moment je potřeba provádět reformy a eh, Zdá se, že tyto reformy ale nejsou dostatečně rychlé. Roční analýza růstu také poukazuje na význam národních reform, tak aby se zvýšila produktivita, aby se zvýšila inkluzivita a kvalita institucí. Vážení poslanci a poslankyni, jak víte, úloha roční analýzy růstu je eh, stanovit ekonomické a sociální priority pro nadcházející rok. Jsme přesvědčeni, že musíme zvýšit odolnost vůči budoucím šokům a zaručit, že růst bude inkluzivní. A eh, v rámci roční analýzy růstu se eh, žádáme členské státy, aby zaručili zdravou fiskální politiku a Eh, dobrý makroekonomický stav. Je potřeba eh, zaručit udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Samozřejmě investice nespočívá pouze v investování do infrastruktury, ale je důležité a ještě důležitější investovat do osob. Eh, stavející kontext také volá po zásadách pilíře pro sociální práva, a to ve dvou oblastech, na evropské i na národní úrovni. A nejedná se pouze o otázku spravedlivosti, ale je zcela zásadní eh, posílit ekonomickou a sociální odolnost, především co se týče oblasti eura. Z tohoto důvodu eh, eh, návrh doporučení pro eurozónu, což je už v tomto podzimním balíčku od začátku, tak v rámci tohoto doporučení členské státy jsou vyzývány, aby provedly reformy s cílem posílit ekonomickou odolnost a inkluzivní růst a za podpory eh, konvergence, tak aby se snížily rozdíly mezi regiony. V návrhu eh, se volá po změnách eh, trhu, tak aby se investovalo do dovedností a aby se zaručila ochrana sociálních systémů. Na základě tohoto kontextu Evropská komise si přeje posílit pojítko mezi evropským semestrem a mezi evropským financováním. Především toto kolečko evropského semestru se silně soustředí na posouzení investičních potřeb eh, pro eh, programování v období 2020 až 2027. 2027 a e, e, tyto e, podklady poslouží komisi v rámci vyjednávání, pokud je o další strukturální fondy. A závěrem bych chtěla přivítat Řecko v tomto semestrovém cyklu. Řecko je plnohodnotným členem tohoto procesu a koncem prosince komise vypracuje zprávy i pro ostatní členské státy. A po vystoupení, úspěšném vystoupení se Mm, programu eh, pomoci eh, eh, Řecku a zpráva se bude dále publikovat další tři, každé tři měsíce. Víme, že Řecko ještě čelí problémům po krizi, ale vidíme, že Řecko zaznamenává stabilní růst, že se trh zotavuje a že se také zlepšuje sociální situace a to nás samozřejmě činí šťastnými. A Dovolte mi, abych ještě pohovořila o Řecku, protože o Řecku se často hovořilo na výboru EMPL a zprávy ukazují, že existuje dostatečný fiskální eh, prostor eh, pro úspory na eh, penzích a to znamená, že ty škrty na důchodech nebudou dále pokračovat, což Ehm, samozřejmě eh, bude mít dopad na příjmy více než eh, milionu důchodců. A vidíme, že už toto, že eh, tyto mm, důchody se dále v Řecku snižovat nebudou a to je dobrá zpráva pro občany. Závěrem chci říci, že komise je přesvědčena, že současná situace umožňuje členským státům, aby provedly reformy a aby pracovali na udržitelném a inkluzivním růstu. A toto je eh, potřeba učinit eh, při zapojení všech eh, partnerů a občanské společnosti. A víme, že díky tomu členské státy budou moci navrhnout správné politiky a že toto povede také k většímu pocitu odpovědnosti a povede to k lepším sociálním výsledkům. Těším se na vaši spolupráci a e, budu se těšit na vaše připomínky k balíčku pro e, balíček, který se týká semestru pro rok 2019. Děkuji. Tak ty zprávy nejsou tak příznivé. Zvláště na tomto výboru se velice zajímáme e, o situaci v Řecku. Nejprve tedy ale dám slovo koordinátorům. A pak se mohou přihlásit o slovo i ostatní poslanci. Nejprve pan Káza z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, paní komisařko a kolegové. Ano, obecně souhlasím s komisařkou v tom, že hospodářský rozvoj a rozvoj zaměstnanosti jsou dnes pozitivnější. Nicméně růst po krizi už začíná ukazovat příznaky zpomalování je velice důležité, abychom pokračovali v potřebných reformách právě nyní, kdy ekonomické podmínky jsou ještě dobré. Většina indikátorů zaměstnanosti a sociálních indikátorů je na tom dnes lépe než v období před krizí. Stále ještě přetrvávají veliké rozdíly mezi členskými státy. Jsem rád, že komise právem vytvořila nový podpůrný mechanismus, který je k dispozici členským státům, měl by podporovat ve strukturálních reformách a toto je třeba nadále podporovat. Nyní k mé otázce. Iniciativa eh, týkající se nezaměstnanosti mladých v souvislosti s rozpočtovými jednáními. Zdá se, že tato iniciativa měla eh, silnou pozici v rozpočtu na rok 2019 i v příštím VFR. Tato iniciativa je velice důležitá, přináší výsledky, ale také trpí určitými nedostatky. Jak chce komise posílit provádět, provádění záruky pro mladé, tak aby byla efektivnější a aby se lépe dosáhla k těm lidem patřícím do skupiny NEC, zvláště těm, u kterých se nepředpokládá dobrá zaměstnatelnost. Děkuji nyní paní Jongerius za skupinu SD. Děkuji. Chtěla bych paní komisařce poděkovat, chtěla bych využít její přítomnosti a tohoto období, abychom se podívali zpět. Nejprve bych tedy vám chtěla poblahopřát. Opravdu vám vřele blahopřeji. Pokud se podíváte na to, čeho jste v poslední době ve svém rezortu dosáhla, tak je vidět, že jste eh, odvedla opravdu herkulovskou práci a dosáhla jste mnohem více, než se dalo očekávat. Mě Eh, moc eh, bavilo s vámi pracovat eh, na otázce rovných mest, otázce Evropského úřadu pro pracovní záležitosti. A chci vám poděkovat za vaši práci v této oblasti. Tím se dostávám k dnešnímu tématu. Nyní je otázka, zda jsme připraveni a zda už jsme vyřešili všechny obtíže. Máme teď eh, zaručené skloubení pracovního a soukromého života. A teď se na nás obracejí zaměstnanci, eh, abychom jim pomohli. Když hledáte práci, eh, tak není rozdíl, jestli se respektive může být rozdílem, jestli se jmenujete Maria nebo Fatima, což by rozdíl být neměl. A moje otázka tedy je, když se podíváme na to dnešní téma eh, a v souvislosti s eh, jeteborskými zásadami, Neměli bychom se snažit eh, lépe naplnit tyto zásady a splnit související cíle. Já budu k tomu předkládat pozměňovací návrhy, ale myslím, že by bylo dobré, kdybychom tyto eh, hlavní vodítka zapracovali do naší problematiky, kdyby se to sledovalo v roční analýze růstu, eh, abychom mohli navázat na tu dobrou práci, která už se učinila. Děkuji. Nyní Paní Trebesius za EKR. Děkuji paní předsedající, děkuji také paní komisařce eh, za to, že dnes zodpoví na naše dotazy. Já eh, tradičně eh, převezmu tady tu svou úlohu, že přilévám olej do ohně. Když se podíváme na informace Eurostatu ze srpna, tak vidíme, eh, že nezaměstnanost je na úrovni před krizí, ale když se podíváme eh, třeba na italská či španělská čísla, tak to nejsou opravdu pozbuzující signály. Vy jste eh, hovořila pozitivně o Řecku, ale když se eh, podíváme na údaje eh, bank, které jsou důležité pro celý systém, tak to není tak dobré. A potom, když se podíváme eh, na Francii a vidíme, jaké demonstrace tam probíhají a po čem lidé volají, tak to také není dobré. A to znamená, že mm, podniky, které by chtěly inovovat, tak jim celá tato situace činí obavy. Také jste velmi správně zmínila Brexit ale já se obávám, že e, čísla v roce 2019 e, budou e, mnohem horší a dnes Mm, se eh, opět eh, hovořilo o politické nejistotě a já bych se tedy chtěla zeptat, eh, k jakým opatřením chcete přistoupit, abyste podpořili reformy ve Francii nebo v Itálii, protože příslip Macrona pro žluté vesty byl v tom smyslu, že nebude zasahovat do rozpočtu, takže já bych chtěla vědět, co se může udělat pro zlepšení této politické nejistoty, která panuje. A můj druhý dotaz eh, se týká těch eh, reálných eh, mest. Samozřejmě to je navázáno na konkurenci schopnost podniků. a pokud chceme dosáhnout udržitelných mest, tak musíme zvýšit míru produktivitu v celé Evropě. A v této souvislosti bych si přála vědět, jakým způsobem chcete zvýšit eh, konkurenceschopnost v Evropě, především v eurozóně. Už se tady hovořilo o nezaměstnanosti mladých a proto bych chtěla vědět, eh, s jakými dalšími opatřeními či reformami počítáte, tak aby se udržitelně eh, a v dlouhodobém měřítku zlepšila otázka nezaměstnosti mladých. Děkuji, pan Kalve Šambon za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, paní komisařko. Zdravím vás na konci volebního období. Já jsem měl to potěšení s vámi hodně spolupracovat a chtěl bych se připojit k těm slovům blahopřání. I pro mě to bylo velice příjemné. Já budu hovořit francouzsky, abychom spolu mohli komunikovat eh, přímo, takže nebudu používat můj milovaný eh, Cervantesův jazyk. Ehm, Myslím, že eh, my všichni můžeme být rádi, když vidíme, že to naše rozhodnutí eh, propojit eh, ekonomiku a sociální otázky v tom celkovém kontextu se ukázalo být opravdu zásadním. protože všechny sociální dopady vždy souvisí s ekonomickými politikami a obráceně. A myslím, že ta myšlenka eh, mít ekonomický i sociální semestr je eh, výborná, stejně tak i myšlenka zavést eh, tu hodnotící tabulku sociálních aspektů a zostěla jste se toho výborně. Já už tady čtyři a půl roku hájím otázky, které hájíte i vy. Možná až na jedinou věc, a sice, že jste možná příliš opatrná. Když jste připravovali zprávu o semestru pro Španělsko před několika měsíci, tam jste nebyla tolik váhavá, ale tady jste možná až příliš hodná u takového klíčového aspektu, eh, který podle mě na nás dopadne. Ano, zaměstnanost, i když já jsem ze země, kde stále je nezaměstnanost 15%, ale uh, je tady 13 ukazatelů, které jsou dobře, budíš, ale nerovnosti ty stále rostou. A právě z odtud pramení společenská nespokojenost, která může smést naše demokracie. Když se podíváme, co se děje v Evropě, tak je to zřejmé. A mluvím teď jenom o, o Evropě, ale o celé Evropě. Ehm, je tady to hnutí žlutých vest a mluvím o celé Evropě. To je prostě společnost, která je nespokojená. Pan Macron říká, no politicky, ekonomicky se zvedáme, ale Španělsko, Bulharsko, nemluvě o Hondurasu, Eh, ty potom by se museli za sebe vraždit, pokud takto vypadá nějaká, nějaké zlepšování. Ne, to je společenská nespokojenost, protože v Evropě eh, prostě není možné, aby lidé přinášeli oběti, ale zároveň, aby rostly nerovnosti. A tyto nerovnosti jsou dnes větší než v době před krizí. A abychom tedy ještě zdokonalili už tak výbornou práci, vy i e, také někde tam říkáte, že to je zatím ještě příliš malé. Myslím, že je třeba e, na toto upozorňovat. Nedostatek soudržnosti v členských státech i mezi nimi. A když vidíme ty hodnotící tabulky, že ty ukazatele jsou dobré, tak je třeba si uvědomit, že v některých e, místech je ta situace mnohem lepší. Takže někde možná celkově to vypadá, že ta situace je lepší, ale ve skutečnosti je to velice nekonzistentní eh, mezi jednotlivými regiony a ty nerovnosti se prohlubují. Eh, také tady byla zmínka o otázkách eh, rozpočtu a daní. Ano, pro to je dobré zmínit, protože Eh, ty nerovnosti se nevyřeší tak, že někde eh, rozdáme peníze. Je třeba změnit rozpočtové struktury a je třeba opravdu tomu věnovat pozornost, pokud eh, chceme, aby lidé měli dojem, že Evropa se nesnaží jenom se obohatit, ale snaží se, aby její společnost byla lépe strukturovaná. Děkuji, pane Kalvé Šambone. Nevidím tady, že by tady někdo byl za GUE. Pletu se, nebo je tomu tak? Takže Jean Lambert za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych navázat na to, co už tady řekli kolegové. Paní komisařka tady hovořila o otázce stárnutí, o tom, že se tady klade velký důraz na zaměstnanost mladých, ale podívejme se také na lidi, kteří dnes jsou příliš staří eh, na tu iniciativu určenou mladým, ale také mají problémy po hospodářské krizi. a možná nikdy neměli práci, která by vyhovovala jim, jejich schopnostem, nikdy nebyli schopni uh, najít si stabilní pracovní místo a co, co s nimi. Neměli bychom to takto prostě škatulkovat, kdy každý spadne do nějaké škatulky a v té škatulce, e, která propásla ty dřívější kola, vlastně už tam na ně nic nezbývá. byla tady zmínka o 60 milionech dospělých, kteří stále ještě nemají dostatečnou gramotnost, neumí pořádně počítat, nemají digitální schopnosti a nemohou se tedy plně zapojit na trh práce. Myslím si, že toto je třeba řešit, protože to představuje veliký problém v mnoha členských státech. Pak tady byla zmínka o výzvách souvisejících se změnami klimatu. Je tady, eh, mluví se teď hodně o oběhovém hospodářství a samozřejmě taky potřebujeme proto určité schopnosti pro tyto nové typy ekonomiky. Je třeba zajistit, aby ta kvalifikace eh, tomu odpovídala. Nebo jinak se může stát, že prostě tento směr v hospodářství se zbrzdí, protože nebudeme mít k tomu kvalifikované lidi. A pak bych ještě navázala na to, co eh, tady zaznělo o nerovnostech ze strany kolegů. Jedná se e, o problematiku bydlení. To je stále větší e, problém v mnoha členských státech. Pokud lidé si nemohou dovolit e, nějaké udržitelné bydlení nebo kvalitní bydlení, tak to samozřejmě má dopady na jejich zdraví, na jejich vyhlídky získat si pracovní místo. Spousta věcí souvisí právě s tím, zda máte nějaké dostupné bydlení, kvalitní bydlení. To má samozřejmě pak i vliv na rozvoj dětí. A mě by tedy zajímalo, zda máte pocit, že se toto dostatečně zdůrazňuje v současnosti. Děkuji. Thank you, Laura. Děkuji, Laura Adjea. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den, paní komisařko. Kolegové, Chýlí se konec tohoto funkčního období a já musím říct, že jsem ráda, že jsem se mohla účastnit práce v tomto výboru. Nejen proto, že jsem díky tomu mohla ukázat a podělit se s kolegy o vůli eh, dosáhnout eh, eh, vyššího dobra pro naše občany. To nás vede k našim činům ale také jsem u vás viděla ambice, se, eh, s kterými jsem se nesetkala tak často u jiných komisařů. Spolupracovali jsme nejen ambiciozně, ale také horlivě a ochotně se, se strategickým pohledem mm, v tématech, eh, ve kterých jsme přinesli velice významné návrhy. Velice jsem ocenila například téma ochrany eh, občanů eh, ohledně kancerogenních látek, například eh, u pracovníků. A byla jsem na to hrdá, protože se jednalo o pilíř, který původně vypadal zcela teoreticky, ale pak eh, možná, že jsme nedosáhli toho nejlepšího, co jsme mohli, ale určitě jsme udělali obrovský kus práce. A vy eh, také, když se jednalo o sladění soukromého a pracovního života, eh, tak se také v tom udělala hodně. A Evropa, která starne, potřebuje konkrétní návrhy, potřebuje podporu pro osoby, pro rodiny. Já tu vidím ambice. A tyto ambice se snažíme vkládat do projektu, který se teď zaměřuje tedy na dosažení těchto cílů, na eh, zaplnění o něch eh, mezer a také na srovnání nebo snížení těch rozdílů mezi těmi, kdo jsou stále chudší a kdo jsou stále bohatší. Tento nástroj chápeme jako nezbytný k tomu, aby se vyřešil problém s chudobou, nezaměstnaností a tento náš návrh je nezbytný ve chvíli, kdy sice vidíme eh, skromné krůčky k růstu, ale je tam ještě příliš mnoho nerovností, je příliš mnoho chudých, kteří potřebují okamžité naléhavé řešení své situace. Stejně jako reforma penzí, která se má zaměřit i na to, aby došlo k té generační obměně a aby eh, lidé měli podporu, eh, až budou v penzi. Současně ale je zapotřebí eh, napomáhat mladým, aby se dostali do světa práce a také začali účastnit. Takže já věřím, doufám, že tento optimismus spojený s vytrvalou usilovnou prací a odvážnou prací přinesou kýžené cíle. Nemůžeme si ne, nemyslet, že se nic změnit nebude. Eh, vidíme, jak se svět eh, mění a eh, někdy nás to připravuje o důvěru, ale my musíme myslet na občany, protože pro ně tu pracujeme a to je důkaz, že se věci měnit mohou, když se podíváme na to, co máme tedy za sebou, za tu naši práci. E, teď se zmíním jenom stručně o e, Řecku. E, už se hovorilo o tom, že memorandum a další věci, které se udělali, udály v Řecku, byly nezbytné, určitým způsobem byly nevyhnutelné. No, já bych byla ráda, aby z našeho výboru vzešlo jasné sdělení. Řecko bylo experiment, který už se dít nemá. To, co se stalo v Řecku, už se nemá stát. My můžeme a musíme udělat víc a určitě lépe než to, co bylo provedeno v Řecku pro naše občany, ve prospěch našich států. A to proto, že chceme konvergenci směrem nahoru k pozitivním cílům. Těch lze dosáhnout a i jinými metodami než v Řecku. A jak jste říkala, než eh, budeme eh, vytvářet reformy, musíme uvažovat, jaké dopady budou mít. Děkuji. Děkuji. Nevidím tu nikoho za ENF. Takže předám slovo paní Monašati. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám také, paní komisařko. Všichni vám vzdávají hold za práci, kterou jste odvedla. Vy jste nás opravdu učinila hrdými na to, že můžeme pracovat ve výboru pro zaměstnanost. Od té doby, což jsem tady v Evropském parlamentu, eh, výbor pro zaměstnanost byl tak trochu vnímaný jako méně důležitý než jiné. Ale teď díky vaší práci a také díky způsobu, kterým jsme se zmobilizovali navzájem k tomu, abychom vyhráli v hlasování, abychom dosáhli většího počtu hlasů, tak se nám podařilo dosáhnout většiny v tomto smyslu na plenárním zasedání. A to, to nebylo samozřejmost. To znamená, že e, nejen vy jste byla takovou hnací silou e, sociální Evropy, ale také jste nám umožnila, abychom pokročili dál v nesmírně důležitých tématech a nám se společně podařilo dosáhnout toho, že jsme dosáhli pokroku v představě sociální Evropy u našich kolegů, všech kolegů v Evropském parlamentu. Bylo to vidět na plenárce. A proto vám chci poděkovat, protože když se udá takovýto obrovský krok vpřed, tak musíme ty pozice držet a musíme dál pokračovat vytyčeným směrem. A další věc, o které jsem chtěla hovořit, vztahuji se k tomu, co zmínila Jean Lambert. Je to problém budoucnosti eh, kompetencí. Vy nám Ukazujete důležité body, indikatory pokroku, situace, která se zlepšuje v oblasti zaměstnanosti. Nesmíme ale zapomínat, že v těch následujících letech eh, objeví se nové dovednosti, eh, které, které bude zapotřebí pro zaplnění nových pracovních míst. Takže my budeme potřebovat měnit e, model nebo způsob vzdělávání, kvalifikace a nebo uznávání dovedností e, pracovníků v našich podniků a v našich podnicích. A to budeme muset podpořit, protože jinak e, bychom nebyli schopni udržet krok s těmi potřebami. Takže ta tabulka Eh, výkonnostní, o které hovoříte, tak eh, ta eh, by nás neměla nechat spát na vavřech, abychom byli připraveni pro no, nové potřeby evropské společnosti v nových profesních oblastech i dokonce mimo pr- pracovní svět a aby tedy vzdělávání a kvalifikace Eh, byly skutečně zaměřeny na získávání průřezových eh, dovedností, abychom eh, abychom neměli nové nezaměstnané, kteří opět budou v zoufalé situaci. Je tedy zapotřebí, abychom si jasně vytyčili takovéto perspektivy. Já se velice omluvám, budu muset odejít ale chtěla jsem, va, chtěla jsem jí také eh, poděkovat všem. Eh, eh, po atentátu jsem chtěla poděkovat také šoférům a zaměstnancům našich restaurací a, barů, kteří zde pracovali celou noc ten večer po atentátu. Omlouvám se tedy ještě jednou a děkuji za pozornost. Děkuji. Víte, ještě máme druhý bod na pořadu jednání. A eh, Vím, že bychom to těžko zvládli, když, nebudete, eh, když budete hovořit déle, takže prosím, nemluvte déle než minutu a půl. Maria Rodriguez, prosím. Děkuji mnohokrát. Nemám eh, hlas v nejlepší formě ale eh, chci říct, co si skutečně myslím. Připojuji se ke kolegům, eh, když hovoří o významu naší práce na sociálním rozměru Evropské unie. A samozřejmě jsem vděční za vaši úlohu, protože Mm, toto partnerství mezi vámi, a tedy komisí a parlamentem, bylo velice plodné a e, efektivní. A teď e, mám jednu otázku. Diskutujeme o evropském semestru. A já si myslím, že se musíme soustředit na to, jak rozvíjet evropský semestr takovým způsobem, aby se stal silným procesem Eh, bojujícím proti sociální nerovnosti a aby nám navrátil sociálně-ekonomickou konvergenci v Evropě. To si myslím, že je zásadní úkol evropského semestru. A podle mého se k tomu dostaneme následovně. Musíme zaprvé zlepšit způsob, kterým používáme veškeré politické nástroje semestru. Ať už to jsou eh, zprávy po jednotlivých státech, eh, výkonnostní tabulky nebo jednotlivá doporučení pro členské státy – je prostě ve všech zapotřebí bojovat proti sociálním nerovnostem. A z toho plyne ta myšlenka hodnocení investic. To je, myslím, dobrá myšlenka. A je dobré ji takto zaměřit. A druhou součástí odpovědi je využívání mm, finančních nástrojů k, e, k boji proti sociálním nerovnostem. Ten, mm, e, to nové nastavení finančních nástrojů jde dobrým směrem, je ale zapotřebí, aby také brali v úvahu Evropský investiční plán a také bych chtěla zdůraznit, Zítra předsedové vlád budou diskutovat na Evropském samitu o možnosti fiskální kapacity eurozóny, která by měla obsahovat i e, možnost pro sociální investice. To bychom měli prosadit. A já bych se teď chtěla zmínit o úloze daňové politiky protože součást řešení spočívá i v daňové politice. Budeme-li mít férovou daňovou politiku, a budeme správně zdaňovat, mít dost zdrojů k tomu, abychom tedy financovali náš systém do budoucnosti. A to jsou tedy e, pro mne body do e, budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Předám slovo Agněšce e, Kozlovské Nadževič, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně, paní komisařko, mnohokrát vám děkuji za optimistické informace, které jste nám poskytla ohledně zlepšující se eh, ekonomické situace v Evropě. Faktem je, že jsou státy eh, v Evropě, které rostou velice rychle a to je také Polsko. Máme více než 5% ekonomického rostu tento rok a budou, budou to hm, přes 4% příští rok pravděpodobně a to jsou velice vysoká čísla. Nicméně souhlasím s tím, že důležité je tempo růstu, ale ten růst by měl také být vyvážený a udržitelný a měl by přispívat ke skutečným zlepšením eh, v kvalitě života občanů. Jsou tu módní myšlenky o rozvoji bez růstu a jsou eh, relevantní tehdy, když se hovoří o kvalitě života. Já bych se ale chtěla zeptat, jak se díváte na genderový aspekt, protože ten mi nepřipadá dostatečně zmíněný ve vaší zprávě. Když se hovoří o zvýšení zaměstnanosti, víme, že méně zastoupenou skupinou e, pracovníků, kde je největší potenciál, tak je to tam, je to především, ne jen, ale především se jedná o ženy, protože je obrovský počet uh, Eh, žen s kvalifikací, které mohou skutečně přispět na pracovním trhu. Vaše sdělení také příliš nehovoří o deficitních sektorech, jako ICT, doprava. Hovoří se o nezaměstnanosti, to je pravda, ale jsou také odvětví se skutečným nedostatkem pracovních sil. To jsou odvětví s stovkami tisíc eh, Eh, chybějících zaměstnanců nedají se nalézt. Je tedy zapotřebí to vyřešit prostřednictvím buď legální migrace, anebo tím, že se budeme snažit eh, rekrutovat zaměstnance z těch méně zastoupených eh, skupin, jako jsou například ženy pro tedy mm, technologie, pro IT. Co s tím chcete dělat například? A potom se chci zeptat na vzdělávání a mobilitu. Když se hovoří o nedostatku pracovních síl na jedné straně a nezaměstnanosti na druhé, obojí jsou nerovnoměrně rozmístěny. A myslím, že určitá opatření by uh, umožnila to vylepšit. Děkuji, paní Ribeiro. Ehm, Děkuji. Můžeme říci, že Evropa je eh, sociálnější v současnosti a že je naší povinností především v tomto výboru pro zaměstnanost poblahopřát si. Já si myslím, že všichni jsme přispěli svou troškou do mlína. Pamatuji si, když jsme hovořili o evropském semestru, já jsem byla zpravodajkou a měli jsme k tomu uh, velice zajímavou diskuzi ohledně toho, že by se měly sociální ukazatele zavést do evropského semestru. A zároveň jsme hovořili o tom, zali bychom eh, neměli zaktivovat eh, postupy pro makroekonomické nerovnosti. A tento problém tam pořád je, paní komisařko. Myslím si, že bychom o tom měli dále hovořit. Pokud je o ty makroekonomické nerovnosti, tak eh, nehovoříme o tom, že bychom měli členské státy nějak trestat. Hovoříme o tom, aby ty postupy byly povinné pro členské státy, tak aby mohly bojovat proti těmto nerovnostem. To je tedy e, další ten problém, který je ještě nedořešený. A když hovoříme o těch jednotlivých e, postupech, tak kromě makroekonomického aspektu, tak ty makroekonomické ukazatele musí zjistit, e, jaké vnímání mezi občany je v oblasti sociální. A když hovoříme o té sociální ochraně, a o posílení sociálního aspektu, tak eh, jak lidé nahlíží na evropský semestr. Nemůžeme se na evropský semestr dívat jako ne, nějaký druh trestu. Ne, je to eh, nějaký proces pro sociální rozvoj. A aby k tomu došlo, tak je potřeba, aby se to tak vnímalo i v regionech. A zde máme, paní komisařko, problém, pokud je o úroveň pravomocí v jednotlivých členských státech. V některých členských státech existují velké eh, rozdíly v administrativě, protože je ta země rozdělena do mnoha regionů. A oni by se také měli účastnit eh, aktivně takovéhoto evropského semestru. A pokud jde o e, zámořské e, regiony, nejzálenější regiony, třeba v mém případě Azory. My máme politickou autonomii a my bychom měli být e, více součástí evropského semestru a to je výzva pro nás. Myslíme si, že by do článku 300 Eh, měli bychom se podívat na článek 349 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, protože tam se hovoří, hovoří o nejvzálenějších regionech. A je tedy důležité, aby tyto nejvzálenější regiony se mohly autonomně zapojit do evropského semestru. A zde bychom mohli mm, vytvořit ten prostor pro to, aby mohly se regiony lépe zúčastnit. Ir pirmiausia, ačiū Marita Ulfok už jūsų Paní Vinkevičus, děkuji za slovo. Eh, paní eh, předsedající, já bych vám chtěla poděkovat eh, za to, že jste předsedala našemu výboru během tohoto roku a toto je vlastně poslední zasedání našeho výboru letos. A také chci poděkovat paní komisařce. A to proto, že během vašeho funkčního období jsme konečně zjistili, že sociální Evropa je zcela nezbytná. Chci vám také poděkovat za pilíř pro sociální práva a tak, jak jste zmínila, potřebujeme speciální opatření, tak abychom toto uskutečnili. Mám několik specifických dotazů ohledně 18 milionů dětí v Evropě, které ještě e, jsou na e, Prahu, na hranici chudoby. A nyní když eh, diskutujeme v Evropské unii o novém finančním výhledu, my jsme hlasovali pro nové opatření a to je Evropská záruka pro děti. A chtěli bychom, aby tato záruka pro děti dostala fondy. Z evropských fondů hovoříme o 5,9 miliard eur. A já bych se, já chci vědět, zdali vy jako komisařka, nebo zali komise počítá s tím, že by e, tuto záruku pro děti podpořila tak, aby se potírala chudoba dětí. Vy jste řekla, že děti s postižením čelí mnohem větší míře vyloučení než ostatní skupiny. A další věc. Re- regionální nerovnost. To je obrovský problém. A vy jste hovořila o různých opatřeních, jak proti tomu bojovat. Ale myslíte si, že ta situace se v praxi mění v členských státech? E, protože ty rozdíly v odměňování jsou obrovské a to se týká i důchodů. Děkuji, paní předsedající. Budu uh, stručná, protože v podstatě všichni kolegové se uh, zeptali na to tež, co jsem chtěla já. Já bych vám chtěla poděkovat. Já už jsem zde druhé volební období a uh, je zcela jisté, že došlo k pozitivnímu vývoji v sociální oblasti, v politice Evropské unie, nebo alespoň zde v Evropském parlamentu. A jsem přesvědčena, že komisařka na to má velký podíl, na tom, že sociální otázky mají nyní mnohem důležitější úlohu. Pokud jde o strukturální reformy, ty byly uskutečněny a zcela jistě e, přispěly k tomu, že se obecně zlepšily sociální podmínky a prosperita občanů. Ale je jasné, že nás čeká ještě velký kus práce a hovořili o tom i jiní kolegové. Čeká nás velký kus práce, především co se týče nezaměstnanosti a to zvláště nezaměstnanost toho mladých. Existuje mnoho osob, které jsou, mají vysokou míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením a v novém Evropském sociální fondu jsme se hm, dohodli na tom, aby se e, e, řešila otázka chudoby dětí. Ale mě Eh, činí obavu to, že se zdá, že ten eh, růst dále už asi pokračovat nebude a že se ekonomická situace během příštích let zhorší. A jak všichni víme, zhorší se ekonomika, tak se potom také zhorší, bohužel, sociální politiky. A eh, proto ten můj dotaz by zněl. V semestru budeme mít větší flexibilitu pro členské státy. A to si myslím, že je zcela zásadní ale nesmíme ponechat stranou sociální a e, pracovně právní aspekty, protože nemohou e, podléhat ekonomickým aspektům. A zde si myslím, že paní komisařka a my všichni musíme pracovat na tom, aby i v budoucnosti sociální otázky měly nadále důležitou úlohu. A ještě jednou Eh, bych eh, také chtěla poblahopřát eh, paní předsedkyni, protože si myslím, že během těchto čtyř let odvedla opravdu výbornou práci. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo Tomasovi Manovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nebývá to tak běžné, že by poslanci tady chválili komisi. To si si Maria nezasloužila. Eh, ty jsi eh, byla také dříve eh, poslankyní Evropského parlamentu, vždycky přijdeš mezi nás a jsi také kreativní. Musím říci, že to není, že my bychom chtěli být jenom milí, ale my popisujeme skutečnou situaci a za to paní komisarce děkujeme. Oblast, na kterou jsme se soustředili, tak to bylo pomoci mladým, záruka pro mladé. A to je velmi důležité téma. Ale Mariane, myslím, že jsou ještě další oblasti. E, třeba otázka dlouhodobé nezaměstnanosti. My nemáme zde žádné e, možnosti, je tady příliš málo nabídek a já si myslím, že tyto osoby nesmíme ponechat stranou. Myslím si, že toho musíme udělat více. Je to jenom otázka Evropského sociálního fondu, Eh, je důležité eh, nejenom poskytovat finance, ale musíme také motivovat. A to bylo poněkud ponecháno stranou. To je věc, která je pro mě důležitá. Já jsem eh, s tím zpravodajem, my jsme vypracovali velmi dobrou zprávu pro Erasmus+. To je další věc důležitá z evropského hlediska. Erasmus Plus je vlastně mm, zdvojení úsilí, to je velmi důležitý signál. A nejenom pro Eh, studenty a pro učně, ale je to i signál pro eh, podniky eh, kteří těží z takovéto mobility. Otázka Erasmus Plus je tedy opravdu velmi důležitá a musíme u toho zůstat. A je důležité, abychom eh, se zde mohli dohodnout i s eh, ostatními grémy a to by byl pro mě eh, krok, kroku předu. Mila Mariane, opravdu si odvedla výbornou práci a musíme tě pochválit, Mariane. Děkujeme. Děkuji. A nyní pan Rockford. Děkuji, paní předsedkyně. Budu rychlý a chci jenom doplnit to, co už řekli kolegové, ale přece jen, paní komisařko, chci začít tím, že i já vám poblahopřeji, ale to neznamená, že bychom blahopřáli vám jakožto osobě. Chceme poblahopřát komisi a zvláště předsedovi Junckerovi k tomu, že pochopili, že tento výbor, zvláště v druhé části volebního období, chce vytvořit jiný obrázek politiky v oblasti zaměstnanosti, než jak tomu bylo dříve. Eh, vy, eh, jakožto i další ženy v komisi, paní Vestager, eh, jsou osoby, které, na které můžeme být hrdi a myslím, že vedle eh, toho osobního poselství tady přenášíte i politické poselství. Jak víte, pak máme ale problém přesvědčit naše spoluobčany o tom, že sociální Evropa udělala krok ku předu, a já jsem francouz s tím, co se děje v posledních týdnech, tak musím mm, doložit, že máme veliký problém ukázat, eh, jak pokročila sociální Evropa. A to je také důvod, proč ta témata, která se dnes uzavírají v komisi i na plenárním zasedání, by měla být uzavřena včas. To je třeba harmonizace systému sociálního zabezpečení. I když ne všichni se shodneme na detailech zprávy, a je důležité, aby toto téma pokračovalo, abychom u našich spoluobčanů a voličů eh, byli schopni ukázat, jakého jsme dosáhli pokroku a musím říci, že bohužel Eh, příliš často nám členské státy v tomto nepomáhají. Nechtějí říct, že to je právě Evropa, která učinila krok vpřed. A to je první věc. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, eh, to je taková reakce na některé kolegy a také návrh pro vás. Dnes největší hrozbou eh, pro sociální aspekty v EU není to, že Francie utratí trochu více peněz, než kolik původně plánovala. Evropská komise eh, samozřejmě bude studovat nový francouzský rozpočet a stejně jako já víte, že pokud jeden rok dojde k překročení eh, o ta 3% nebo více než 3%, tak to zatím ještě není případ krize, to by muselo být více let po sobě a já doufám, že ve Francii nepřekročíme tu druhou hranici, to je 3,5% deficitu příští rok. Takže prosím, nezačínejme říci, že základním problémem je toto. Skutečným základním problémem to jsou dopady na růstu populismu v různých státech. Je to ehm, ehm, vliv růstu protekcionismu v celé světě. Jenom chci závěrem ještě říci, že Každý den máme studie o Brexitu, které ukazují, že Brexit, to znamená lidi v, ve špatných sociálních podmínkách, kteří jsou úplně nejohroženější. A chci zdůraznit, že se nejedná jenom o rozpočtové problémy. Omlouvám se, paní předsedkyně. Víte, že kradete minuty eh, dalšímu bodu, který je také velice důležitý. Nyní paní Arena má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla přidat ke kolegům, chtěla bych poděkovat eh, Marian za její práci v sociální oblasti v komisi. Určitě to nebyla jednoduchá práce, protože někteří komisaři eh, bez pochyby nezdílejí váš názor, pokud jde o sociální ukazatele v evropském semestru. Paní komisařko, vy už jste řekla, že růst není všechno v Evropě zaznamenáváme nerovnosti, které souvisí s vnitrostátními rozdíly, s rozdíly mezi jednotlivými státy. Byla tady zmínka o mm, odlehlých eh, hospodářstvích, ale i když se podíváme na Německo, které je evropskou mocností, tak i uvnitř tak silné země stále ještě přetrvávají nerovnosti. Pak také existují eh, nerovnosti v oblasti růstu ehm, u jednotlivých odvětví. Myslím, že bychom měli mnohem více pracovat na ekonomikách a průmyslových odvětvích, které jsou pro budoucnost nosné a také na průmyslových odvětvích, jež se nejvíce dotýkají problémy s konkurenceschopností, abychom je lépe připravili na budoucnost. Myslím si, že to by bylo dobré. Často se hovoří o nerovnostech osob vzhledem k jejich příjmům, ale myslím, že existují i veliké nerovnosti mezi jednotlivými odvětvími, co se týče jejich budoucnosti. Mluvila jste o zvyšování zaměstnanosti, to je důležité, ale ještě důležitější je, aby ta pracovní místa byla kvalitní. E, zvyšování zaměstnanosti, to zatím sebou nese spíše e, práce na dobu určitou nebo s takzvanými nulovými hodinami, částečné úvazky, e, to je problematické, na to si musíme dávat pozor. Zvyšování investic, to je pochopitelně také významné, v Junckerův plán je důležitý Junckerův plán posiloval silné ekonomiky a ne tolik už ty slabší a je tedy i zde třeba provést nápravu budeme muset tedy analyzovat eh, tyto výsledky, ty ukazatele, abychom je mohli lépe využít. Mě ale především zajímá konzistence politik, které budeme realizovat pomocí těchto ukazatelů. Jak změníme politiku evropského semestru pomocí ukazatelů? Já jsem si náhodně vybrala dvě, eh, dva dokumenty pro země eh, Francie. Hodnocení Francie v roce 2017 a konstatované zlepšení. Co říká Evropská komise o situaci ve Francii? Říká, že je dobře, že je zvýšená flexibilita v podnicích, že se to podařilo zavést díky zjednodušením pravidel pro propouštění, eh, která mohou používat podniky. Eh, komise vyjadřuje potěšení s pokrokem v oblasti ehm, eh, snížení daňové zátěže podniků. To jsou tedy právě dvě věci, které ty žluté vesty dnes spochybňují, na které poukazují. To jsou přesně ty dvě věci, které jsou nepřijatelné pro pracovníky. Vlastně snižování daňové zátěže u kapitálu a naopak zvyšování daňové časové zátěže pracujících. Flexibilita, ta se dotýká pracujících, nikoli podniků. A já si myslím, že je třeba, abychom tady měli mít konzistenci mezi tím, co říkáme v sociálních ukazatelích a co děláme v těch reformách v rámci evropského semestru. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, protože samozřejmě tady budu mít ještě druhé vystoupení eh, v rámci dalšího bodu, ale chtěla bych nyní poblahopřát paní komisařce. Chtěla bych jí poděkovat za dobrou práci eh, během tohoto volebního mandátu, zvláště v, já tady jsem tři volební období a zvláště v druhém volebním období jsem byla zoufalá z toho, že tady není žádná smysluplná sociální politika, že nic takového tady nevytváříme během té doby jsme v Irsku mm, hlasovali o Lisabonské smlouvě. V Irsku byla, bylo referendum a já jsem slíbila Irům, že článek 9 bude eh, něco znamenat. V posledním volebním období jsme vůbec eh, ne, prosadili do nějakého parlamentního usnesení zmínku o článku 9. A vy eh, a komise teď jste eh, skutečně povzbudili tu evropskou sociální politiku. Ano, ještě je před námi dlouhá čest, dlouhá cesta a já se o tom zmíním ve svém druhém vystoupení, ale vy jste přišla se smysluplnými návrhy, které skutečně budou něco znamenat pro životy evropských občanů. A paní komisařko, Myslím si, že právě proto jsme všichni tady, takže děkuji vám a děkuji i paní předsedkyni za to, jak skvěle vedla tento výbor a děkuji za to, že umožnila všem nám poslancům se nějak smysluplně zapojit. Děkuji, omlouvám se, že někdy eh, vás musíme přerušovat a přerušovat tyto smysluplné příspěvky, protože Prostě jsme časově omezení. Ale byli jste velice eh, dobří, snažili jste se své příspěvky zestručnit a tím pádem můžu dát slovo paní komisařce a myslím, že máte přibližně 10 minut. Samozřejmě jasné, že nemůžete odpovědět na všechny otázky, ale můžete zareagovat, prosím. Well, dear. Eh, můžu říct, vážení kolegové? Často to říkám eh, na plenárce. Já totiž, když přijdu do Evropského parlamentu, tak se pořád cítím trochu jako poslankyně, i když samozřejmě už jsem eh, komisařka. Ehm, byla to pro mě, musím říct, eh, dobrá škola v určitém smyslu, jak pracují politické skupiny společně. A celá ta dynamika se mi líbila a proto já vždycky říkám doma ve sedmovské straně, prosím, já bych chtěla dál pracovat v evropské politice, protože mi to připadá tak smysluplné, jak všichni spolupracujeme. A když takto eh, pracujeme bok po boku, po boku tak vidíme, že eh, Jean-Claude Juncker je skutečně eh, osoba, která podporuje tuto práci. Když jste viděli moji misi, tak to byl celý takový košík, by se dalo říci, různých přání. Ale to, co se podařilo udělat, se podařilo i díky vám, protože a půl roku už jsme takto společně pracovali konstruktivně. Ať už pocházíte z kterékoliv politické skupiny, vždy jsme spolu dobře mohli diskutovat a připravili jsme se na trialogy a já doufám, že ve stejném duchu budeme moci pokračovat, protože, jak víte, ještě eh, nemáme všechno hotovo a čas eh, uplývá, takže se budeme zabývat tedy eh, Eh, skloubením osobního a pracovního života. Vím, že trialogy běží, takže pokud budeme takto nadále spolupracovat, určitě dosáhneme výsledku, ale jak eh, to už dobře víte, to vám nemusím mm, připomínat. Když přicházíme s návrhy eh, a nejsou na to dobré reakce, Eh, tak ta práce není taková. Ale když přinášíte eh, pozměňovací návrhy, které přinášejí zlepšení, tak to opravdu eh, vede k dobrým výsledkům. A bylo to výborné sami spolupracovat i s paní předsedkyní, musím říct. Tak a teď k práci, proč jsme tedy vlastně tady. Ohledně zaměst... Mm, strategie pro zaměstnanost mládeže. Nezaměstnanost mládeže je ještě vysoká, je to 6,7 ale více než 14 je eh, průběžně nezaměstnaných mladých. Ve třech státech máme nezaměstnanost eh, mladež na 30 takže nás čeká hodně práce. Jak toho dosáhneme? Zaprvé více tém finančním rámci uvidíte, nebo už jste možná viděli, že s Evropským sociálním fondem Plus eh, máme 101 miliard eur na další vícatý finanční rámec a členské státy mají tedy Eh, nad eh, průměrné eh, prostředky zaměřené na tuto oblast. Budou tedy požádáni, aby peněz ISF alespoň 10% použili na nezaměstnanost mládeže. My píšeme zprávy, poskytujeme doporučení, spolupracujeme s členskými státy, aby se navzájem od sebe učili, aby implementovali osvědčenou praxi a to přináší ovoce. A také, co říkáme, je zapotřebí mít aktivní politiku pracovního trhu. Potřebujete mít politiku zaměstnanosti, dostatečnou kapacitu. A to všechno najdete v našich doporučeních pro jednotlivé členské státy v rámci semestru. Ale najdete to nepřímo i v nástrojích, kterými můžete dosahovat právě zlepšení v této oblasti. Když hovoříme o práci výboru EMPL, tak samozřejmě potřebuje také dobrou makroekonomickou e, politiku a dobré ovzduší pro e, podnikatele. E, nejdříve potřebujete vůbec ta pracovní místa mít, abyste je mohli zaplnit. Jak jednat, aby sociální aspekt byl dostatečně významný ve všech našich politikách a dokumentech. Máme naše eh, politiky zaměřené na sociální eh, aspekty, máme sociální výkonnosti tabulky, máme to v rámci eh, i semestru ekonomického. A pak máme společnou zprávu zaměstnanosti, diskutujeme o to s členskými státy, s jejich vládami a na závěr docházíme k CSR a k těm doporučením. A jak vidíte, je tu pět hlavních doporučení. A ty hlavní se vztahují právě k sociální oblasti. Eh, to jsou věci, o které musíme bojovat a já vám v tom děkuji za vaši podporu. Myslím, že s pomocí tohoto pilíře zaměřeného sociální aspekty a s pomocí semestru se nám to podaří dosáhnout. A příště i víceletý finanční rámec tom samozřejmě bude pomáhat, protože peníze jsou vždy důležité a budeme úzce propojovat tedy semestr a využívání strukturálních fondů. Členské státy to nemají rády. Takže my to eh, prosazujeme přátelským způsobem, ale chtěla jsem říci, že zjištění v jednotlivých státech ukazují, že v průběhu semestru, když se podíváme na ty výkonnostní tabulky ohledně eh, sociálních aspektů, tak tato zjištění budeme využívat pro jednání komise s členskými státy o operačních eh, programech. A musíme to vést jako dialog samozřejmě. A ten dialog musí být eh, prohlouben ohledně sociálních aspektů. Samozřejmě nejde jen o sociální záležitosti, důležité jsou i fiskální věci. Když se podíváte na rozpočtovou fiskální situaci členských států, všude jsou po 3%, takže to je dobré. To je úplně jiný obrázek eh, oproti roku, kdy jsme zahájili mandát. Některé členské státy ještě mají před sebou kus cesty. Teď jsme analyzovali návrh eh, rozpočtu a další plány. A teď semestr pokračuje a bude se pokračovat tím, že budeme mít zprávy o jednotlivých státech a eh, budeme k ním přidávat jednotlivá doporučení. Takže teď jsou různé možnosti, které přichází z členských států, ale my se nedíváme jako celek a budeme je posuzovat eh, ve správný okamžik eh, toho harmonogramu. Ohledně zaměstnanosti mládeže nesmíme nikdy zapomínat na dovednosti. To je také reakce na příspěvky mnohých z vás. A není náhodou, že právě to je princip číslo jedna v našem myšlení, eh, protože musíme poskytnout tuto příležitost nejen tedy na pracovním trhu, ale také při vzdělávání i celoživotním vzdělávání. Eh, můžeme udělat mnohé, abychom lépe eh, docenili učňovské vzdělávání, praktické vzdělávání, tak, aby eh, eh, mladí lidé měli eh, příležitost se vzdělávat a aby mohli například se účastnit i Erasmu, podobně jako univerzitní studenti. To si myslím, že je projevem respektu vůči lidem, kteří se připravují na svou práci. Oni potřebují náš respekt a my potřebujeme je. A to si myslím, že je dobrý krok vpřed. A děkuji za podporu v něm. Co tu ještě máme? Nerovnost. To je také součást eh, té, této eh, knihy, tedy o, o eh, analýze Rusu za rok 2019. Když se podíváte S20 a za těch, těch nejchudších 20% eh, s těmi nejbohatšími 20%, eh, tak vidíte, že dochází k mírnému zlepšování eh, v nerovnostech. V loňském roce to bylo 5,2 a nyní jsme na 5,1%, takže je to mírné zlepšování. Samozřejmě vidíme, že to ještě není úroveň před krizí, a tam nás ještě čeká několik procentních bodů. Musíme se dostat alespoň na úroveň před krizí. To je ještě cesta před námi. Často eh, tyto věci jsou v rukou členských států. My nemůžeme eh, jen říct slovo a vyřešit problém, ale můžeme na to poukázat semestru. Takže bereme to na vědomí a předkládáme v tom smyslu doporučení. A, a eh, čím je všechno, co si myslíme, že v tom udělat můžeme. Samozřejmě jde o to, abychom tomu věnovali pozornost. Na plenárce byla včera jedna dobrá eh, diskuze ohledně boje proti klimatickým změnám a ohledně příležitostí pro občany a eh, pracovníky. A myslím, že když obojí vezmete v úvahu, co dělat proti eh, klimatickým změnám, jaká opatření musíme všichni přijmout. A na druhé straně také otázku nerovnosti. A pak je postavíme dohromady, tak si myslím, že budeme na správné cestě. A to je také otázka, která myslím, eh, že zde padla. Co dělat s lidmi, kteří jsou na to příliš staří? Eh, nemají správné dovednosti, které se vyžily na trhu, nemají stabilní pracovní místo. My eh, bojujeme proti segmentaci volného trhu proti mnoha různým věcem, eh, a jsme ve styku s členskými státy. Nedostatek dovedností eh, musí být opět eh, samozřejmě řešen v naší agendě pro dovednosti. Zapotřebí posílit to dovednosti. Víte, doporučení nejsou jen kousek papíru, protože no to sice vypadá jako velice měkký nástroj, ale my pokaždé žádáme v těch doporučeních, eh, které udávám, aby nám členské státy předložily své strategie a plány a také výsledky po roce a půl zhruba. A teď hodnotíme plány a dokumenty, které máme od členských států ohledně posilování dovednosti, záruka dovedností, v naší agendě pro dovednosti takže my aktivizujeme členské státy, aby nejen se zavázali na radě, ale aby v tom skutečně něco podnikali, aby nám ukázali, co dělají. A to doufám, že nás také povede ke zlepšení. Záruka dětem. Chudoba dětí je to nejhorší, co můžete mít. Jde o to, jak budovat strategii abychom zlepšili situaci u těch nejmenších, nejmladších a následně se jim věnovali celý e, život. E, pak se budeme ubírat správně směrem. Chudoba dětí znamená, že jsou chudí i jejich rodiče. Takže říkáme, ano, chudoba dětí, ale současně jedním e, duch, dechem také chceme navýšit dovednosti rodičů a poskytovat služby, kterých je zapotřebí pro eh, rodiče, aby například mohli eh, chodí rodiče dát děti do eh, různých zařízení, aby mohli sami tedy naskočit do pracovního trhu. Na základě studií, které zde mám, na základě práce parlamentu víme, jak postupovat dál. A také jste se ptali na bydlení. Souhlasím, v tom dost neděláme. To je regionální nebo národní záležitost, je to místní záležitost, nemůžeme v tom přímo něco dělat, ale potřebujeme se tomu věnovat v, v různých poznámkách, doporučeních eh, v jednotlivým státům. Víme, že jsou tu určité nemovitostní bubliny a podobně. A nemluvili jsme dostatečně o tom, abychom se zaměřili na to, že lidé budou mít eh, nějakou střechu nad hlavou, aby měli udržitelné bydlení. Eh, musíme se zaměřit na to, jak z evropské strany eh, více tlačit na členské státy, aby v tom udělali víc, aby udělali to, co je zapotřebí. Laura a Jaya tu už není, takže myslím, že už odpovídat nemusím. Pokusím se jen odpovědět na to nejdůležitější, protože vím, že musíte pak hlasovat. Ano, musíme se připravit na budoucnost a budoucnost myslím, že mm, se na nás valí rychle, už je tady a víme, co se děje, mění se pracovní trh, dovednosti, které jsou potřebné teď, se mění a my se musíme adaptovat. Tím se zabýváme také naší agentě pro dovednosti, v panoramatu pro dovednosti a, a také v našich návrzích eh, dokumentů pro jednotlivá odvětví. My se snažíme například diskutovat eh, se sektorem vzdělávání, s univerzitami, eh, s odbory, abychom zjistili, jaké potřeby jsou ohledně dovedností, abychom byli schopni rekvalifikovat, eh, umožnit lidem získat nové dovednosti, aby prostě mm, byly na trhu ty, ty dovednosti, které trh potřebuje také neoficiální, neformální vzdělávání důležité. Samozřejmě, že to je věc, na kterou se musí zaměřit e, členské státy. Ale připomínáme to e, v e, agendě pro dovednosti a členské státy na tom pracují. Také zde byly zmínky o daňových politikách a někteří jste se zmiňovali o kolego, o kolegy Vestager. Potřebujeme k tomu skutečnou sociální legislativu, spolupráci eh, eh, se sociální dimenzí eh, semestru. Další otázkou samozřejmě je, jestli je férové zdanění, protože jak můžeme žít ve férovém světě, když nebudeme férové zdanění, když nebudeme respektovat pravidla hospodářské soutěže, tak těžko můžeme žít ve spravedlivém světě, když víte, že členské státy diskriminují určité podniky a někdy nadnárodní firmy platí stokrát míň než malý střední podnik, který musí zaplatit více daní eh, s menšími zisky. To všechno je nespravedlivé a tím vším se zabýváme na komisi. A určitě s paní Seger a, a také s panem si víme a zabýváme se tím, protože to jsou věci jako CCC, TB e e a e, další daně. Ohledně eh, genderových eh, záležitostí, prosím. Nen, že se na to podíváte, ale prosím, pokaždé to konkrétně zmiňujte. Všichni to vidíme. Když se podíváme na zaměstnanost, tak je patrné, že zaměstnanost žen se trošku zvýšila, ale pořád je to velký rozdíl mezi muži a ženami. Vy to dobře víte, protože vy jste za výbor fan spravodajkou eh, ohledně sladění pracovního a soukromého života. Potřebujeme tedy eh, talent žen na pracovním trhu. Musíme tomu napomáhat a umožnit, aby muži a ženy se podělili o své úkoly. Jak na jedné straně, aby pečovali o svou rodinu, na druhé straně, aby eh, používali svůj potenciál v profesionálním životě. A aby bylo dosaženo také samozřejmě eh, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Makroekonomika, ano, Potřebujeme ji a co se týče regionu, já žiju v členském státu, který je federálním státem. Máme jen tři eh, regiony, ale je to samo o sobě dosložité. Ano, protože tu jsou různé preference. Ne, že by se lidi neměli rádi, ale mají prostě jiné potíže a proto mají jiné preference. Nemůžu vám slíbit, že v budoucnosti se nám podaří eh, eh, dosáhnout toho, aby v každém regionu všichni věděli, Eh, je jich, já nevím, kolik eh, set eh, regionů v celé Evropské unii, takže nemůžeme tedy toto opravdu jednotlivě specifikovat pro každý region, ale musíme mít region na paměti, i když píšeme doporučení pro členské státy. Situace totiž může být tak rozdílná v členském státě, když se podíváte na jeho sever, střed nebo jih. Takže údaje se sbírají, Eh, je, nejsou někdy úplně viditelné tyto údaje, protože pocházejí z jiných zpráv, ale eh, já to, já to pořád mám na paměti, protože to je důležité. Eh, rozdíl mezi mzdami mužů a žen. Ano. Samozřejmě to je věc na projednání se sociálními partnery, s členskými státy, je to je to rozčilující, je to nepřijatelné, ale musí o tom diskutovat také členské státy a ča, stále více to vidíte v některých členských státech, že se o tom hovoří více a víc. Dlouhodobá nezaměstnanost, to je poslední téma, se snižuje. To je dobrá zpráva ze 4 na 3,4 v tomto roce, takže to je dobrý vývoj, ale pořád ještě před námi práce a vidíme tu velké rozdíly. V některých členských státech je to 1,1% a jinde 17%. Takže vidíme, že to je opravdu veliký rozdíl mezi členskými státy. Omlouvám se, myslím, že už musím jít. Vím, že už není čas. Prosím, pomáhejme si navzájem abychom eh, dokončili dokumenty, které máme rozpracované, ať vidíme výsledek. Já mám, když vidím, že je to dobrý nástr, návrh a, a dobré návrhy eh, pozměňující, tak eh, se s ním lépe pracuje. Víte, když třeba nepřijde tak dobrý návrh z komise, tak ho můžete zlepšit. Ale znáte to. Myslím, že se říká, že lepší je nepřítel dobrého, nebo jak to je. Buďme ambiciozní, ale také realističtí a Snažíme se tedy dokončit naše trialogy, ještě nás jich pár čeká. A čas máme jen tak do půlky února. Takže čas nám utíká. Já vám děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova. Taky mám pro vás laskavá slova. Bylo to pro mě potěšení s vámi pracovat a e, těším se na to, že s vámi budu spolupracovat jako příští rok. A všem vám přeji krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní Tyson. Neměli jsme na to dostatek času, ale alespoň jsme se něco dozvěděli. A můžeme nad tím popřemýšlet během vánočních prázdnin. Ale, jak všichni víte, nyní máme na programu Eh, další eh, velmi eh, zajímavý bod. Pan Hendl je zpátky. A já mu dávám slovo. Prosím, prosím Tomasi. Já jsem chtěl říci, ano, jsem opět zde. Já bych chtěl velmi poděkovat eh, těm, eh, kteří mě zpátky přivítali po mé dlouhé nemoci. Já jsem prošel 12 operacemi, ale eh, věděl jsem, že se sem chci vrátit a že chci být tady na straně paní Tyson a vedle Marity a že jsem chtěl práci dokončit tady v tomto výboru a v tomto plénu mnozí z vás mi poslali eh, pohledy a vyjádřili jste eh, přání, abych se uzdravil. Za to vám opravdu děkuji. Prošel jsem si těžkým obdobím, ale doufám, že jsem na dobré cestě se dát dohromady. Bude to asi trošku trvat, než se dostanu do toho stavu před nemocí, ale doufám už eh, Eh, že budu moci eh, za vaší podpory tady tu poslední fázi úspěšně dokončit. Ano, žijeme v eh, neuvěřitelné době, kdy můžeme dělat neuvěřitelné věci s ekonomikou, také v politice, ale také pokud je o zdraví. Mám dceru, Eh, která eh, léčí eh, rakovinu a ona mi řekla, že dnes je možné vše, téměř vše. Nejsme tedy tolik překvapeni, ale určitě cítíte to vřelé přijetí. Poděkovala jsem paní Tyson, doufám, že ano. Máte před sebou harmonogram a budeme pokračovat s posledním bodem našeho pořadu jednání. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik a dávám slovo paní Harkin, která za chviličku přijde sem, aby nám představila Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko roční analýze růstu na rok 2019. Paní Harkin, máte slovo, už nás tady moc nezbylo, ale rádi si vyslechneme, co nám eh, řeknete. Máte na to pouze několik minut, tak prosím tu stručnou verzi. Děkuji, paní předsedkyně. A vítáme zpět pana Handla. Jsme rádi, že jste opět zde mezi námi. Většina diskuze už proběhla dnes dopoledne, takže než abych hovořila o podrobnostech, tak já bych chtěla zúroznit pouze několik aspektů a to velmi stručně. E, první věc, kterou můžeme říci, je, že ten e, celkový obrázek je víceméně pozitivní a ta e, hlavní čísla se ubírají správným směrem. Ale když se podíváte blíže na některá z těch čísel, tak už tam vidíme určité mezery. A některé otázky, na které jsem poukázala ve své zprávě, a nemám na to dostatek času. Mm, předpokládám, eh, že bude k tomu mnoho pozměňovacích návrhů, tak aby se zpráva zlepšila, ale některé ty otázky, na které jsem poukázala, je eh, za prvé řešení chudoby. Dnes ráno jsme hovořili o tom, jak využít tento semestr, abychom nalezli řešení. Eh, myslím, že paní Valera o tom hovořila, že se nejedná o to, že chceme text, eh, trestat členské státy, ale my chceme ty členské státy pobídnout tak, aby řešili otázku chudoby a aby to pro ně byla priorita. Eh, komisařka hovořila o tom, že ka, eh, ka, že tady to bylo 1 a 5 a že bychom měli mít 2 a 5, pokud je hospodářskou politiku. Potom taková ta typická nest nejistá práce, e, to je věc velmi důležitá. Musíme řešit otázku různých druhů e, práce a potom sociální ochrana pracovníků. A potom jedna obava, která se zazněla několikrát, e, tak to je ta obava ohledně toho, že příjmy domácností rostou pomaleji než HDP. Víme, že pokud jde o distribuci bohatství, to je velmi nerovnoměrné, i když Evropská unie na tom není úplně nejhůř, ale ta mezera eh, se velmi pomalu snižuje. Musíme dále pokračovat v této práci. Vím, že se jedná o průřezovou otázku mezi odvětvími, ale musíme to řešit i my. Bydlení. Už se tady o tom hovořilo. Eh, I v mé vlastní zemi to je eh, věc krize. A musíme se dívat na otázku dostupnosti, a také přístupnosti a že chybí sociální bydlení. Eh, paní komisařka řekla, eh, my tady tolik to udělat nemůžeme, ale my jsme hovořili o sociálních investicích. A jak bychom mohli tyto otázky spojit? Demografické změny, sladění rodinného a pracovního života a potom eh, vhodnost a udržitelnost důchodu. Bylo řečeno zde mnohé, ale nebudu zacházet do podrobností. Eh, pokud jde o mezery eh, v rozdělení bohatství, to souvisí i s mezerou eh, v investování. I do budoucnosti se musíme podívat na to, jak přemostíme tuto mezeru. Dlouhodobě nezaměstnaní, já si myslím, že musíme mít opatření, která budou individuálně šitá na míru. Třeba fond pro globalizaci by zde mohl pomohl. Potom otázka nezaměstnanosti mladých, o tom nebudu hovořit, už to zmínila komise, přinesla ze několik čísel. Musíme pomoci členským státům tak, aby nalezli řešení. 10 eh, SF se použije pro nezaměstnanost mladých, to je velmi pozitivní, ale musí se ještě udělat více. Závěrem osoby s postižením, eh, podpora malých a středních podniků, otázka eh, chudobnosti a nedostatek základních dovedností. To je vše z mé strany a budu se těšit na vaše příspěvky a na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Paní Harkin, eh, dávám slovo stínovým zpravodajům. Paní Kozlovská Rajevič, prosím. Eh, děkuji. Děkuji vám. Jsem eh, velmi ráda, že jste se mohl vrátit eh, mezi nás. Chceme poděkovat eh, paní eh, Harkin za tuto zprávu. Otázka spravedlivější distribuce důchodů. Zde byly zdůrazněny jednotlivé aspekty. A pokud jde o pozměňovací návrhy, a co se týče účasti žen na trhu práce, A hovořilo se také o práci z domova, kde mnoho žen pracuje neformálně, třeba v péči o člena rodiny. A že tyto ženy také potřebují náhradu na odměnu a je důležité, aby se jim to počítalo do důchodu. Pokud jde o vzdělávání, přípravu na trh práce, rozdíly mezi trhem práce a vzdělávání, potom praktické aspekty a otázky mobility. E, tato zpráva je opravdu velmi důležitá protože tady máme eh, eh, ten to procento, 80%. Tady se podíváme na agenturu, která se zabývá digitálními dovednostmi, tak vidíme, že tento aspekt je rovněž důležitý a že to přispívá k technologickému růstu. Děkuji. Maria Arena Hes. Děkuji, Maria Arena odešla. Ulrike Trebesius odešla. Někdo z GUE. Jean Lambert má slovo. Děkuji. Myslím, že zpráva Marian Hargin je opravdu dobrým základem, protože tam je určitě mnoho možností, jak rozvést další body. Já už jsem něco říkala eh, v té diskusi s komisařkou. Určitě se budeme snažit eh, posílit některé aspekty týkající se bydlení, abychom to více zdůraznili. Původní návrh komise se týkal dobré zprávy věcí veřejných. Lidé totiž dnes často nevědí, na co mají nárok, nárok a kde to mají získat. A také bych se chtěla ještě soustředit na otázku životního prostředí a klimatu, ale myslím, že to je dobrý základ po práci, po vánoční přestávce. Děkuji. Zapomněla jsem na někoho. Chcete něco dodat, paní Harkin? Nejenom chci poděkovat kolegům a všem popřát hezké Vánoce. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů pouze v angličtině je 9. ledna v poledne. Budeme hlasovat na zasedání výboru 26. a 27. února a pak bude plenárka v březnu. Takže eh, děkuji všem, omlouvám se, že jsem na vás tak musela tlačit. Někteří eh, kolegové nakonec už odešli, ale stihli jsme to a ještě nám pět minut zbylo. A teď můžeme se přesunout na plenární zasedání a hlasovat. Děkuji a přeji vám veselé Vánoce a příjemný odpočinek. Děkuji. Naschledanou.